Dear colleagues, please. Vážení kolegové, zahajuji toto společné zasedání výboru Ekon a eh, BAČ, tedy výboru pro hospodářské záležitosti a pro rozpočet. Rád bych omluvil eh, Žana Artují, předsedu eh, výboru Balče, který eh, nyní se účastní schůze se slovenským předsednictvím ohledně finančního rámce. Ale máme zde velice dobře reprezentovaný eh, výbor pro rozpočet kolegou, který bude spolupředsedat se mnou. Toto je tedy společné zasedání, které se bude plně věnovat naší zprávě o fiskální kapacitě eh, pro eurozónu a jak tedy vypadá po posledním zasedání situace. 12. Eh, července jsme měli poslední schůzi a chci připomenout, že je tu silná politická vůle dokončit tuto zprávu do konce roku a přijmout ji společně také i zprávu o fungování Evropské unie a e, možnosti a potenciálu Lisabonské smlouvy a také o e, us, institucionálním uspořádání. Naši zpravodajové nám poví o e, tom, jak probíhalo zasedání se stínovými zpravodaji. A bez dalšího zdržování předám slovo panu Begemu. Thank you, Chair. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, děkuji, že jste přišli v této pozdní eh, zasedání. Máme, měli jsme také obtížnou schůzku se stínovými zpravodaji. Um, patří eh, k věci, že některé fáze jsou obtížné. Na základě těchto jednání a dalších eh, úvahu jsme, úvah jsme formulovali text, o kterém si myslíme, že by mohl ukázat cestu, na kterou se eh, minimálně většina tohoto parlamentu shodne. Samozřejmě ehm, tato zpráva nezachází do ehm, legislativních detailů, je to společná práce, není to jedna práce jedné frakce obsahuje i obtížné kompromisy. Já chci uh, Eh, říci, že i když eh, se vždy odvoláváme na různé zprávy čtyř nebo pěti předsedů, tak eh, Mezinárodní měnový fond v posledních letech zdále stále Eh, mm, prezentoval nové, lepší instrumenty. Pokud jste se na ty dokumenty nepodívali ještě, tak to prosím udělejte. Mohli bychom je dát k dispozici. Otázka fiskální kapacity. V jaké formě, za jakých podmínek eh, hraje rozhodující roli. Eh, to neznamená, že, po, že to, co jsme, čeho jsme dosáhli po úspěšném Eh, zahájení euro a eh, zlepšení legislativní povahy, ten two-pack, six-pack, tak to neznamená, že to máme nechat stranou, ale přípravy na otázky, co se stane po krizi, eh, přijde další, jsme připraveni, poučili jsme se z toho. To je tedy jaksi jádrem našich úvah. Proto jsme se pokusili o vypracovat takovou cestovní mapu, která eh, by v diskusi o prvních pracovních dokumentech a návrzích, eh, pozměňovacích návrzích a kompromisech jsme se to všechno pokusili dát do nějaké mm, eh, jednodušší formy a prezentovat to jako cestovní mapu abychom prezentovali, jak ta současná situace vypadá. Pak mm, se zaměřujeme na um, obecné principy, e, tak jak se e, to, což našlo souhlas e, mezi mm, jinovými předsedy, pak jsou tam úkoly těch třech pilířů, fiskální kapacity konvergence, stabilizace eurozóny. Pak máme ve třetím odstavci otázku eh, demokratické odpovědnosti, řízení a kontroly. Po intenzivní diskusi také s jednotlivými kolegy a pak jsme se eh, shodli na jakýchsi doporučeních a pokynech pro Evropskou radu, co předložíme, včetně rámce dlouhodobé stabilizace eurozóny. Bychom vyzvali komisi, aby přišla s bílou knihou, s ambiciozní kapitolou o eurozóně a nutnými legislativními nárohy na rok 2017. Ehm, využít tedy všechny možnosti a současně přijmout nutná legislativní opatření nebo navrhnout nutná legislativní opatření a tak připravit cestu e, pro témata, která dlouhodob, z dlouhodobého hlediska musíme řešit e, v souvislosti s nutnou změnou um, smluvních základů. Tímto textem máme jakýsi nosný základ formulovaný. Samozřejmě, že se ještě tím budeme zabývat, když najdeme cestu, tak Eh, jak budeme tedy přistupovat k formulaci kompromisů. Je to otevřené, je to také v rukou eh, frakcí, jak to posoudí. Myslím, že bychom měli, pane předsedo, eh, dodržovat časový plán, abychom v prosinci mohli hlasovat v plénu o té zprávě, pokud chceme ovlivnit to, co se děje na úrovni Rady Evropské rady také eh, před setkáním eh, v Římě v březnu. Pak to už v lednu by už bylo příliš pozdě. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát také za vaše eh, stanovisko k kalendáři. Prváš Brez, děkuji vám, pane předsedo. To je zpráva, kterou dnes předkládáme, včetně tedy cestovní mapy, kde máme téměř úplný koncensus mezi spoluspravodají, takže k tomu nemám mnoho co dodat. Chci říct jenom pár slov k metodě. Protože ta cestovní mapa, kterou zde předkládáme, některým z vás bude připadat příliš krátká a ostatní budou rádi, že je tak jasná. Je to výsledek mnohaleté práce obou spoluzpravodajů tady v parlamentu. My jsme se vzdálili té logice, kdy chceme uspokojit všechny, takže děláme uh, věty na deset řádků, kdy potom nikdo neví, co to znamená. My jsme chtěli velmi jasné sdělení, aby každý, kdo si uvědomí, že euro není udržitelné, pokud nedojde k podstatným změnám, aby tam tedy našel tuto informaci. Euro je strukturální prvek Evropské unie a my jsme si řekli, že role Evropského parlamentu v tomto okamžiku spočívá v tom, že musíme vyslat co nejkratší, nejstručnější a nejjasnější politické sdělení. A právě v tomto duchu jsme zcela přepracovali tento dokument, abychom dospěli k této cestovní mapě. Tato cestovní mapa je navrhována v kontextu Brexitu. To má, jak jsme viděli, velký dopad na diskuzi ještě předtím, než bude článek 50 na stole v Evropské radě. A je zde riziko, že veškerá diskuze o budoucnosti eurozóny bude téma, které rozdělí 27. A to by si spolu s zpravodajové nepřáli. Věc, která se týká specificky eurozóny, nemůže být ponechána bez povšimnutí a proto, když Evropská komise předloží svou bílou knihu, jejíž mandát byl ještě předložen, tak je důležité, aby tato vize pro eurozónu neprošla bez povšimnutí. Dvě poznámky na závěr. Za prvé, některé z návrhů, které předkládáme, budou nebo nebudou potřebovat eh, změnu smlouvy, ale my jsme nechtěli přemýšlet eh, pouze s ohledem na tato kritéria, protože jak výbor Ekon, tak i výbor Budg máme za úkol ne vědět, jakým způsobem bude uspořádána, zorganizována realizace toho či onoho návrhu, ale my předkládáme návrhy, aby euro bylo dlouhodobě udržitelné. A poslední poznámka. Ta otázka harmonogramu je pro nás zásadní. Musíme vzít v úvahu to, že se přijímají jiné zprávy, především ve výboru AVKO a Tyto zprávy by měly být přijaty zároveň s tou naší, aby Evropský parlament byl schopen vyslat velmi jasný signál Evropské radě a komisi. Thank you. Děkuji. Pan Morrison. Děkuji, pane předsedo. Jménem kolegů z EPP, z výboru Ekon, chci říci, že v průběhu tohoto roku jsme se mnohokrát sešli. Také na úrovni stínových zpravodajů rád bych poděkoval zpravodajům za jejich práci i za trpělivost, kterou prokázali v průběhu roku. Samozřejmě toto je velmi obtížné téma a vidíte to už z toho, že bylo předloženo více než 800 pozměňovacích návrhů kolegy ze všech eh, politických frakcí k tomu prvnímu předloženému návrhu. Takže jak to vypadá teď? Teď máme krátkou eh, verzi zprávy ve formě cestovní mapy, která byla rozešla, rozeslána dnes všem poslancům a my ve skupině EPP Econ jsme ji také konzultovali, ještě se na ně musíme podívat, abychom zjistili, do jaké míry jsou ty linie, které jsme předkládali, ty naše červené linie, plně zahrnuty. Jaká je tedy ta naše pozice, jaké jsou ty červené linie? My jsme od začátku řekli, že chceme se hrát konstruktivní roli v této debatě, chceme se zamyslet nad objemem fiskální kapacity, kolik by fiskální kapacita měla akumulovat, a pokud jde o objem, odkud by ty peníze měly přicházet a co by měla financovat. Pokud jde o objem, tak musíme být realističtí. Pokud eh, půjdeme do členských států a zeptáme se, nebo požádáme je o přímý příspěvek, eh, tak eh, jak moc budou ochotní přímými platbami přispět? Chceme, aby z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska to bylo financováno takto, tak potom by to mohla být ta preferovaná cesta, ale musíme to vyhodnotit a musíme si uvědomit, co je realistické z krátkodobého a střednědobého hlediska. V cestovní mapě se také zmenuje, zmiňuje že cest, tedy fiskální kapacita by měla být schopna zachránit velký členský stát v problémech a my víme, že na to potřebujeme 500 až eh, tisíc miliard eur, takže odkud bychom ty peníze měli vzít? Musíme se také uvědomit, že fiskální kapacita nemůže plnit stejné funkce jako ESM, protože na záchranu členského státu v problémech už máme ESM. Takže ta fiskální kapacita by měla být realistická a měla by především bránit zemím v tom, aby se nedostali do problému, do krize, má stimulovat konkurenceschopnost eh, a reformy také musí podléhat eh, podmíněnosti, musí se vyhnout eh, riziku. Jedna z těch červených linií pro EPP Econ, která je pořád ještě v té cestovní mapě a diskutovali jsme o tom také se spoluspravodají, to je režim pro platbu v nezaměstnanosti. To zatím bylo odmítáno a to se nezmění. A potom ještě poslední věc, pane předsedo. Další návrh, který se zmiňuje v cestovní mapě ministr financí. A my máme pocit, že máme existující fiskální pravidla v Evropě a prioritou musí být eh, dodržovat a implementovat tato pravidla. Mám na mysli Tupek a Sixpack, tam byla jasná většina i tady v parlamentu a také pak růstu a stability. A my se na to díváme tak, že tato pravidla, která existují, musí být automaticky implementována ve všech členských státech stejným způsobem a už se tato pravidla nesmějí rozmělňovat. Na to nepřistoupíme a ta působnost ministra financí je zasahovat eh, do fiskálních pravidel. Pokud by to tak mělo být, tak bychom s tím měli problém. Já jsem se víc tedy zaměřil na ty červené linie a na ty věci, kde ještě máme pracovat. Ale jinak si myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku v uplynulých měsících a ze strany EPP Econ je zde jasná vůle být konstruktivní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a také za to, že jste tak eh, silně zastával se fiskální eh, kapacity. Protože to je přesně ta samá logika, jak se ministři zabývají svou národní fiskální kapacitu. Poltang, děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma spolu zpravodajům a také stínovým zpravodajům. Někdy to je obtížná diskuze, ale vždy je fascinující a konstruktivní. A myslím, že to dopadlo dobře. Máme roadmap, a to byl velice dobrý krok, protože takto můžeme dát velice silný politický signál a to je dobře, protože takto můžeme ukázat, že euro, tak jak je teď vedeno, je, je neudržitelné a že je zapotřebí, aby lépe fungovalo pro e, lidi a pro e, Evropu je ještě zapotřebí sdělit další významné sdělení. Ta roadmap ukazuje, jaké funkce ještě musíme eh, lépe eh, uskutečnit a definovat, eh, abychom umožnili dobrou udržitelnost eura, myslím, že to, co potřebujeme, je dobře rozlišovat mezi evropskou a národní e, zodpovědností. Musí být velice jasné, kdo je zodpovědný za co. A v tomto případu, protože vidíme, že okolnosti jsou složité, Evropská unie není pokaždé chápána jako e, něco pozitivního, ale někdy i jako něco negativního nebo jako hrozba. Takže e, v této situaci takovýto návrh musíme předložit tak, že euro je vhodné pro všechny, že je v zájmu všech. A měli bychom možná lépe ještě nadefinovat rozdíl v zodpovědnostech na evropské a národní úrovni. Já nerad vidím to, že soukromí investoři mohou nebo mohli eh, eh, nějakým způsobem eh, mm, být v jasné situaci. My potřebujeme jasné sdělení v členských státech, jasné přijetí zodpovědnosti ve vnitrostátní úrovni, v národních parlamentech. Myslím si, že v té poslední verzi už se to zlepšilo v našem textu, ale ještě bych rád zdůraznil tuto věc e, ještě víc. A jsem velice rád, že tu máme tento harmonogram pro letošní rok. Děkuji za EKR. Pan Luke? Pierre Horukainen. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijöille. Děkuji za um, vaši snahu najít cestu vpřed, um, ale tato cestovní mapa mě ne, ne, nepřesvědčila o nutnosti těchto záměrů, těchto projektů. Uh, Eh, jenom stručně, já už jsem se k tomu vyjadřovala. Eh, takový ten, tento fond nemůže snížit eh, riziko, které je třeba odstranit, ale jak mě přesvědčíte, že tomu tak skutečně bude? Morální riziko není mm, dostatečné. Eh, ten fond, pro, eh, zvaný Rainy Day, Day Fonds, eh, jak by mělo zabránit budoucnu případům, jako byl ten řecký? Jeden z mých problémů je snižování, omezování národní suverenity v tomto návrhu. Takovýto návrh bych nemohla vůči voličům obhajovat. Měli bychom se zaměřovat na to, aby dnešní systém byl efektivnější a jednodušší. Děkuji. Pan Kellner. Pan Luke se veme, vezme slovo za něho. Děkuji, pane předsedo. Já zastávám pana Kemela. Já budu poměrně stručný. Nejsem si jistý, zda se mluvilo o stejném dokumentu, o k jakému jste se vyjadřovali. Ähm, Protože tam nevidím žádný pokrok v tomto dokumentu. Jsou tam velké pasáže, dlouhé pasáže, které prostě ne, kterým prostě nerozumím ale jistě jsou eh, tady eh, členové, kteří tomu rozumí lépe. Pokud tento dokument půjde do pléna, bude schválen, pak to bude obrázek politického myšlení v tomto parlamentu a ekonomického myšlení v tomto parlamentu. A eh, v tom smyslu nemluvím nic proti tomu, abychom to nezměně neschválili. Děkuji vám. Děkuji. Fabio De Masi. A omlouvám se. Já jsem unavený. Pan Torvalds, děkuji. A děkuji také zpravodajům. Měli jsme, užili jsme si zábavy, ale také méně zábavy. Uh, Někdy ty diskuse byly ilustrací um, bitev myšlenek. Ti, kteří vydrželi až do konce, ehm, pochopili, že nakonec všichni jsou spokojeni s krizi, s silnými pravidly a jakmile krize skončí, tak chtějí pravidla měnit. Což byla vlastně ta diskuse na e, stínových zpravodajů o tom tedy. Máme tam tři základní poznámky k tomu dokumentu, tak jak vypadá teď. Za prvé mám špatný pocit z toho rozmělnění paktu růstu a stability e, Tupac Sixpack. Tady sdílím názor kolegy Marizana. Pak je tady ten druhý pilíř, automatické eh, sledování krize. Už jsme mluvili na stínových zpravodajích o tom, že bychom potřebovali tam dělat tečku, než zajdeme do detailů. Já bych asi akceptoval ten eh, takzvaný Rainy Day Fund s jasnými pravidly, jak bude spravován. Co se týče mm, programu pro nezaměstnanost, vždy se obávám toho problému těch takzvaných freerider, těch, kteří se vezou zadarmo, protože ve finské zkušenosti mm, pojištění zaměstnanosti eh, vybudovali Eh, dosáhly toho odbory. Nebyl to nějaký dárek eh, zdarma. Takže tady to musíme zkrátit, nezacházet do detailu. Poslední bod, o tom jsem již mluvil. Je tady zajímavý citát. Eh, potřeby investice z, eh, dosáhly agregované poptávky při plné zaměstnanosti. To muselo být eh, citát z Kince a jeho obecné teorie, které je opublikované v roce 1936, kdy dluh celkové břímě zadluženosti bylo poměrně malé ve srovnání s tím, co máme dnes. Takže bych řekl, že John Miner by neřekl to tež dnes, co řekl v roce 36. A tímto bych se řídil. Neměli bychom být tak keynesiánští, že bychom eh, se řídili jeho tvrzením z roku 36. Ale potom, když hovořil o vlastnictví národním, Eh, tak byl na správné cestě. Eh, budoucnost eh, je ve znamení reálné, skutečné podrobné diskuse o tom, jakým způsobem národní státy, národní parlamenty přijmou za své budoucí rozhodování Evropské unie. Děkuji. Někdo další si chce vzít ještě slovo? Fabio de Máze tedy. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval zpravodajům, a také abych využil této příležitosti a malinko nesouhlasil eh, s tím, co řekl Niels, co by John Mel Keynes poradil dnes, protože On také napsal článek o ekonomických příležitostech našich vnoučat, kde jasně řekl, že veřejné investice se stanou ještě důležitější v čase. A my jsme svědky velice keynesiánské situace, kdy snaha snižovat vládní dluhy, agresivní politikou škrtů vlastně selhala. Můžeme o tom diskutovat u kávy někde jinde, ale já myslím, že fiskální kapacita není jenom technická záležitost. Čeho jsme byli svědky, i volby v USA ukázaly, že je velký stres ve společnosti i zde v západní Evropě, která, který souvisí s politikou, která byla vedena po hospodářské krizi a to při vším respektu k obtížné práci, kterou naši zástupci um, odvádějí. My zásadně nesouhlasíme se třemi věcmi. Nemyslíme si, že potřebujeme eh, strukturální reformy, které omezují poptávku, jako v minulosti. Nemám nic proti strukturální reformám, ale musíme se zeptat, jaké. Nepotřebujeme strukturální reformy, jakých jsme byli svědky v posledních letech, které v podstatě omezily kupní sílu a celkovou poptávku. Členské státy by e, se měli mít možnost si e, demokraticky zvolit, co se týče mm, jejich domácích výnosů, využití úspor investic a to je součástí postupu u makro ekonomické rovnováze. Moje země jako Německo eh, opakovaně porušovalo cíle přebytku bez nějakých důsledků. A když chceme skutečně symetrickou, eh, symetrický postup makroekonomické rovnováhy, tak potřebujeme stále postupy řešení problémů, které je, než jaké padaly z konzervativní strany parlamentu. Když se tady hovoří o potřebě investic, myslíme si, že přístup EFSI selhal. Došlo, byla tam malá adicionalita a měli bychom diskutovat znovu o veřejných investicích. Jsou tady různé eh, eh, dohody a kompromisy politické Eh, někteří říkají, že je eh, to možné něčeho dosáhnout jenom díky liberalizace eh, trhu práce s, s tím, že by evropští občané migrovali za prací. To není života schopné řešení. My musíme se zaměřovat na řešení, na vytváření pracovních míst i na jižní periférii EU. Příští týden bude příležitost diskutovat nedostatky Eh, systému s Josefem Stiglicem, který příští týden přijede do Bruselu. Možná jeho poslední kniha by byla inspirací pro naší diskusi. Zbytek diskusí bude probíhat mezi mnou a Nilsem u kávy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Já ten Riada. Není tu. A proto jsem trochu protáhl svůj vlastní řečnický čas. Hannes Maragal. Thank you, President. Vamos a ver en castellano. Budu mluvit španělsky. Já si myslím, že všichni dnes souhlasíme s tím, že kdybychom před několika měsíci nezahájili tuto práci, tak dnes vedle těch amerických výsledků bychom měli další důvod k tomu, proč se vrhnout na ten koncept eurozóny, kterým se zabýváme a který nám dělá starosti. Já si myslím, že dnes eh, nestačí jen poděkovat za práci, ale opravdu vysoce hodnotit eh, celý ten eh, proces, s nímž jsme se dostali až teď eh, k tomu dnešnímu výsledku. Ten první dokument měl příliš velké legislativní ambice a také dal vzniknout eh, celé řadě pozměňovacích návrhů. A teď máme kratší, mnohem stručnější dokument, který je ovšem politicky ještě ambicioznější. Je to dokument, eh, u kterého chceme, aby nám ho komise a rada vrátila, ale s tím, že budou rozvíjet ty naše koncepty, ty naše pojmy, které my tedy velmi jasně definujeme. Naše frakce se od začátku podílela na spolupráci. Chtěli jsme dát smysl a efektivitu eurozóně. Víme, že eurozóna teď není efektivní a všichni známe evidentní nedostatky, abychom tak řekli. No prostě ty, ty chyby. Chceme ji považovat za měnový prostor reálné ekonomiky. Není to ten dokument, který jsme vypracovali my, který vypracovala skupina zelených a se stejným cílem, nicméně je to dokument, který si zaslouží, abychom jej taky přijali za svůj. Pokud se to tedy trošičku ještě nepozmění. Jsou tam určité semantické možnosti, které tam můžeme ještě dopracovat, dočistit. My bychom byli klidnější, kdyby ty strukturální reformy nebyly v každém odstavci, ale obecně je to řekl bych, přijatelné. Možná tam chybí ještě doplnit něco o té efektivitě eurozóny, kterou potřebujeme. Ty tři pilíře, o kterých se tady hovoří, tak eh, s tím můžeme do určité míry souhlasit. Konvergence, stabilita a investice, bych tak řekl. Pokud tomu dobře rozumíme, tak eh, konvergence za určitých pravidel – podle konvergenčního kodexu, ne za donucení. Za druhé, nutnost mít k dispozici nástroje na stabilizaci, když dojde k nějaké nerovnováze. A k tomu patří ten systém dávek v nezaměstnanosti a rezerva na horší časy, takzvaný rainy date fund. O to ještě musíme diskutovat. A potom ta skutečná fiskální kapacita, do toho se zahrnuje také možnost zadlužení, abychom mohli mít ty potřebné investice. A potom eh, aktivní politiky udržitelného růstu. Máme otázku poptávky, která nás ovlivňuje. A potom se musíme snažit eh, směřovat cestou tedy agregované poptávky. Až ten dokument tedy dostaneme zpět ve formě legislativního návrhu, tak budeme mít příležitost diskutovat o všech těch pozměňovacích návrzích, které jsme teď dočasně nechali stranou. A určitě budeme se snažit mít pevný, solidní prostor, který bude nejen hospodářským základem, ale také výchozím bodem pro obnovení sociálně a politické Evropy, která teď trochu stagnuje. Bas Eichhout. Děkuji vám, pane předsedo, budu stručný. My se tak trochu podělíme o ten čas. To nám jde dobře. Ne, nemám s tím žádný problém. Já bych rád dodal dvě věci chci opravdu poděkovat pravdajům, že se jim do toho podařilo dostat toto politické prohlášení. A to nebylo snadné. Aby jednotlivé politické skupiny se opravdu shodly na tom, co teď máme na stole. A pořád je vidět, že když se do vedení dostane Němec, Německo s Francií, tak to prostě je tam vidět. A Eh, myslím, že je dobré to poznamenat. A za druhé, podle mě velice důležité je právě to, že poskytujeme politický signál a to, že euro tak, jak vypadá teď, se musí zlepšit. A to naléhavě. Musíme ho vylepšit. A toto není ještě patrné na venek a je zapotřebí, aby toto sdělení jasně zaznělo z Evropského parlamentu. Je pravda, že tam je spousta textu, kterou já bych nepoužil, pokud se hovoří o strukturálních reformách, tak to je taková mantra. Zdá se, že ji musíme pokaždé použít, ale nejzásadnější je politické sdělení a to je velice dobré. A ještě na závěr nejzásadnější je to, abychom takto diskutovali i v národních parlamentech. Zdá se, že tady někdo pouští nějakou ne, eh, o, agitační hudbu. my musíme diskutovat eh, o potřebě rozpočtové kapacity ale zatím, jak vidíme, tato místnost je docela prázdná a je skoro 8 večer. Nicméně právě tato diskuze by se měla odehrávat v národních parlamentech a tam e, naše práce teprve začíná, ale alespoň teď se pouštíme do té debaty. Děkuji. Nevidím tu kolegy za FDD ani další, takže můžeme přejít k postupu Catch the Eye. Pan Hockmark jako první, potom pan Fernandez. Thank you very much and thanks for the... Děkuji mnohokrát, děkuji také zpravodaji. Co se týče té franko-německé osy, chtěl bych s veškerou skromností říci, eh, že eh, to byla Francie a Německo, kdo podkopali ten pak stability. A eh, to je důležité poznamenat, protože to potom je také v té diskuzi hodně se diskutovalo o, o Keynesovi, takže bych rád připomněl, že doby, kdy on to napsal, tento text, už eh, eh, samozřejmě dlouho za námi a pan Keynes mezi tím dávno zemřel. A v těch členských státech, kde využili jeho myšlenky, snažili se bojovat proti problému větším deficitem, deficity narůstaly a narůstaly a konkurenceschopnost se snižovala a snižovala. A ve skutečnosti bych rád se zmínil také o tom v souvislosti s německými přáteli. Co vlastně Keynes mínil? mínil? Ohledně paktu stability můžeme říci, že by tak e, eh, 3% a, a nebo deficit 3%, to je sen akademický. Ale pravda je taková, že se nám nikdy nepodařilo tento sen převést do reality. Já pocházím ze země, která nemá euro. Já bych byl rád, abychom jej měli, ale myslím, že je patrné, že Švédsko je jedna z mála zemí, které plní kritéria pro eurozónu. Proč? Za prvé měli jsme to štěstí, že jsme si krizi prožili předtím a za druhé jsme se ponaučili o tom, že institucí musí odpovídat i politiky. A nemůžeme se spolehat jen na uh, instituce nebo jen na, politici, na, na politiky. Musíme ty, obě dvě věci spojit. Za prvé, nemyslím, že bychom měli zvyšovat evropské daně a, a výdaje. To by byl mm, důsledek toho všeho. Ale tímto bychom současně podkopali stabilitu a konkurenceschopnost v českých státech. Za druhé, ten fond pro deštivé dny. Chci informovat své dobré přátelé, že každá země, která bude mít problém, prohlásí, že má přesně ten problém, aby mohla využít toho fondu pro deštivé dny. Kdybychom se měli řídit pravidly, jak už jsem řekla před pár dny, eh, ohledně zemí na eh, Brzkém poloostrově, tak všichni eh, říkali, že se musíme řídit pravidly, kromě tedy pár kolegů. A já bych chtěl říci, pane předsedo, nezapomínejme na to, že tu máme fiskální kapacitu v Evropské unii. Eh, a ta má být stabilní prostřednictvím paktu stability. A máme eh, ministry financí a máme uh, fond růstu stability, ale problém je v tom, že my se tím vším neřídíme, takže my nemůžeme Eh, nahradit nedostatek reform eh, novými pravidly, anebo to, že se neplní stávající pravidla, nemůžeme nahradit novými pravidly, protože eh, tím pořád neřešíme to, co je důležité, a to je konkurenceschopnost a růst, a to souvisí také s stabilitou. Chci poděkovat zpravodajům a s tím zpravodajům chci říct, že takovýmto způsobem nemůžeme evropské problémy vyřešit. Děkuji. A vy jste například měli významné ekonomie jako pana Mirdala, to je pravda. On, on by se mnou uh, nesouhlasil tehdy. Je lepší být tak, e, tak trochu nemít pravdu, než mít úplně nepravdu. Pan Fernandez. Obrigado, Sr. Presidente. Je vais parler en français. Euh, Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit francouzsky. Myslím si, že nastal čas. I tady v tomto sále vidím, že slovo důvěra neexistuje. A musíme mít důvěru především mezi členskými státy. A kvůli tomu musíme reformovat tuto zónu. Některé země, které vynakládají úsilí, nemají důvěru v ostatní země, protože si myslí, že ty ostatní země nevynakládají žádné úsilí, nedodržují pravidla. První věc, kterou potřebujeme, je právě to slovo důvěra, které v této chvíli neexistuje dokonce ani mezi námi. A my potřebujeme tu důvěru, jak jsem říkal, především mezi členskými státy. Já si myslím, že nastal čas vyslat signál. Pokud je všechno v pořádku, pokud všechno funguje, tak to necháme. Ale když něco nefunguje, tak je třeba něco udělat. A měli bychom si položit otázku, proč? Máme pravidla, která nejsou nikdy dodržována pravidlo 60% dluhu. Kdo to dodržuje? Ale je pravda, že musíme mít pravidla, ovšem pravidla proto, aby byla dodržována. Nesmíme také zapomínat, tady se teď nehovoří o nařízení. Je to zpráva z vlastního podnětu. A ve zprávě z vlastního podnětu nepotřebujeme říkat, jak bude všechno fungovat, jak bude všechno financováno, když parlament, a my to víme, nemá ani kompetence k tomu, aby promlouval do vnitřních, tedy do vlastních zdrojů, do financování. Souhlasím se strukturou a každé slovo má velkou váhu. A já děkuji oběma zpravodajům, kteří odvedli skvělou práci. Myslím si také, že se shodneme v této struktuře na těch pilířích, které jsou tady uvedeny. Možná zde budou rozdíly v obsahu jednotlivých pilířů, ale pokud souhlasíme s těmi pilíři, tak se teď musíme podívat na jejich obsah. Je tady jedna věc, která je jasná, hodně se zde o tom hovoří, ale nikdy se to nedělá. A to je solidarita a zodpovědnost. Když hovoříme o zodpovědnosti, tak se musíme vyhnout morálnímu riziku. Když hovoříme o zodpovědnosti, je jasné, že zde musí být podmíněnost. Podmíněnost dodržováním pravidel. Aby bylo všechno jasné, potřebujeme také větší transparentnost, větší legitimitu, větší demokracii, lepší řízení. Já si myslím, že je to jasné. A myslím si také, že jsou lidé, kteří jsou proti euru a vždycky budou proti zprávě, ať už bude jakákoliv. Ale ti, kteří chtějí solidaritu, zodpovědnost, postoj založený na prevenci. A také, protože máme nástroje na oživení, obnovu, tak si myslím, že se musíme shodnout a bylo by špatné vysílat signál jen pro nás, pro Evropský parlament, že všechno funguje dobře a to jediné, co potřebujeme, je dodržovat to, co máme, ale co nikdo nedodržuje. Děkuji. Děkuji. Nemám tady žádné další řečníky, takže Využiju této příležitosti ke krátkému příspěvku, protože bych chtěl reagovat na to, co řekl pan Ekmark. Já v tomto dokumentu jsem nenašel nějaké doporučení k aplikaci paktu um, stability. To není, ani, není to ani keynesianské nebo nekeynesianské. To řeší jiné problémy. To, že nemáme kapacitu stabilizace na evropské úrovni a musíme spoléhat na měnovou politiku a národní rozpočety, což může vytvářet přílišné spolehání na měnovou politiku, protože nemáme absorci symetrických šoků v EU a je možné vytvořit situaci, kde musíte buď porušovat fiskální pravidla nebo snížit investice, protože nemáte funkci absorpce symetrického šoku a musíte spolehat na národní rozpočet, aby vykonával funkce, na které nestačí. Ta myšlenka fiskální kapacity je konsistentní s tím názorem, že potřebujete vyvážený rozpočet na národní úrovni a to je možné, když bude funkce, která by fungovala jako absorpce stabilizace. Potřebujete tuto funkci někde. O to jde. IMF také to jasně říká, když je to technická analýza. Absorpce asymetrických šoků, zda chcete, eh, nesouvisí s tím, zda chcete expanzivní ne, fiskální politiku nebo ne. To jsou různé věci, můžete mít různé názory na fiskální politiku během toho cyklu, ale tady jde něco jiného. Já nebudu tuto diskusi um, ehm, předášet na diskusi, zda e, e, respektovat nebo nerespektovat fiskální pravidla. To není cílem této zprávy. Cílem této zprávy je, že euro, kromě dvou pilířů národní fiskální politiky, společné měnové politiky, potřebuje také společnou funkci. Především e, pro strukturální reformy, asymetrické, asymetrické šoky a jejich řešení. Ta, tak to vypadá. Můžeme se e, rozdělit, e, můžeme mít různé názory na fiskální politiku ve výroční zprávě, jsou tam také Eh, rozumné kompromisy a vyvážený přístup. Takže neobvinujme tu zprávu z věcí, které nedělá. Pak otázka eh, ministrů financí s tím také souvisí. Já jsem vycházel z toho, co řekl pan kolega, abych reagoval na to, co řekl pan Tank. Lepší kapacita rozlišování mezi EU kompetencí a národní kompetencí, postupné na tvorba fiskální kapacity, která by jednou mohla vést k ministru financí, to neznamená další prvek eh, politizace eh, fiskálních pravidel na národní úrovni, naopak ale schopnost mezi tím rozlišovat a větší automatismus, větší disciplínu i možnost defaultu národního rozpočtu, protože bude existovat federální funkce na federální úrovni. Takže ty dvě věci jsou plně kompatibilní. A to je důvod, proč věřím, že jednou bychom se mohli shodnout na společném základě A tento dokument je významným příspěvkem parlamentu k budování evropské integrace. A to je bez, eh, aniž bychom dotčeli, se dotýkali názorů na to, co je nejlepší fiskální politika. To není téma této zprávy. Omlouvám se tedy tomuto dalšímu dodatečnému příspěvku do diskuse. Chcete si vzít slovo? Ano. Já jsem velmi poctěn, že moje připomínky vyvolaly tuto re, re, pozdní reakci pana předsedy. Já chci říct, co je tedy symetrický šok a co jsou to rainy days. To je vždy otázka k definici. A já jsem se dozvěděl jednu věc. Asymetrické šoky byly vždy ty, které eh, zasáhly vás, když to ty které, eh, věci, které postihují jiné, jsou symetrické. Po, druhá věc. Pokud eh, je ekonomika eh, dlouhou dobu málo výkonná, tak to vždy budou ty takzvané rainy days. I mm, že to může být ekonomická politika a nadměrné výdaje, které jsou za těmi problémy. To spolu souvisí. V realitě hlavní fiskální kapacita v Unii bude členských zemích. A musí to být dobře řízeno. A hlavní problém, který tady máme s fiskální kapacitou, je, že to není dobře řízeno. A budování další fiskální kapacity, která implicitně znamená, že nebudeme dodržovat pravidla paktu stability, o čemž diskutujeme, tak to vyvolá více problémů, než to vyřeší. To byla moje, moje taková uh, skromná eh, úvaha. Pak bychom vůbec nepotřebovali rozpočet Unie v této logice. Vraťme se tedy ke zprovadejům. Pervanč Pereš. Euh, no, je pozdě, ale vidíme, že jsme opravdu v centru diskuze. Možná škoda, že pan Hotmark nebyl stínovým zpravodajem, tak by se mohl účastnit všech těch debat, které jsme měli a tam by mohl vznést tyto body. Ty otázky, které zde zazněly eh, z úst kolegů, já bych se ráda vrátila ke dvěma třem věcem, které vedly k této zprávě. První věc je, že máme pravidla, která jsme se vytýčili v okamžiku, kdy jsme přešli na euro a všichni souhlasí dnes s tím, že nejsou dodržována či špatně dodržována. Postupem let jsme se je snažili doplnit, vylepšit, možná z nich udělat inteligentnější pravidla. A narazili jsme na něco, o čem tady hovořil Paul Tank, a to je otázka, že si je členské státy přisvojily. Spíše než aby šli cestou, kde by tedy narazili na zeď eh, v podobě ekonomické svrchovanosti členských států, tak eh, my jsme se vrátili k myšlence kodexu konvergence. To by nám mělo umožnit obnovit kapacitu členských států silně se zavázat eh, ke své vlastní strategii v oblasti hospodářské politiky, aniž by měli dojem, že tím reagují na nějakou výzvu komise, která je často spíše kontraproduktivní, než aby to byla skutečná příručka nebo skutečný návod, jak zlepšit produktivitu členských států. A druhá věc, kterou jsem chtěla říci, pokud jde o ty asymetrické šoky, Gunnar Hockmark právě řekl, že nevíme, co to je asymetrický šok. My víme, že po přechodu na euro si musíme znovu přečíst základy. Možná Keynes už není v modě, ale já si myslím, že když se podíváme na stav fungování eurozóny, tak není zakázáno podívat se na to, co říkali otcové zakladatelé, například Delor. Možná jsme ta myšlenka, že by se měl přijmout strukturální fond v okamžiku přechodu na euro, to nebylo někdy plně zrealizováno ani vzat to v úvahu. Pan Hockmark odešel, takže možná už eh, nemusím dále rozptilovat jeho obavy. Ale chci říci, že ty odpovědi budou spočívat především ve schopnosti členských států využít své vlastní síly. To se jasně říká ve zprávě. My tady říkáme, že kromě té kapacity členských států dělat eh, to, co musí, aby zvýšili svou konkurenceschopnost, tak nemůžeme pokračovat v situaci, kdy na úrovni Evropské unie, na úrovni eurozóny neexistují nástroje, abychom mohli čelit šokům, ať už jsou symetrické nebo asymetrické. Každá hospodářská unie či měnová unie má takovýto nástroj. A v eurozóně my jsme zatím nebyli schopni něco takového udělat, pouze v krizových podmínkách a nedokonale. Byl zde zmíněn Keynes s tím, že možná už není v modě. Já si říkám, co dnes jsou ultraliberálové, řekněme v modě, když se podíváme na testament z doby Regana a Tečrové, tak eh, nevím, jestli je opravdu vhodná doba, abychom se vzájemně napadali a mlátili se doktrinami. Já si myslím, že je důležité aby euro mohlo reagovat na očekávání států, které sdílejí tuto měnu. A to, co navrhujeme v této cestovní mapě, to musí pochopit jak komise, která bude psát tu svoji bílou knihu, musí to vzít v úvahu také rada. A musím ještě navázat na jeden argument, na který zde upozornili EKR, že tím, eh, s tou cestovní mapou bychom omezili svrchovanost členských států. Já si myslím, že naopak eh, ten konvergenční kodex má naopak umožnit členským státům, aby znovu získali manevrovací prostor v oblasti hospodářské politiky. Já v každém případě bych byla ráda, abychom dosáhli co nejširšího koncensu pevné většiny, velké většiny, abychom mohli vyslat tento politický signál. Děkuji, pan Boge. Děkuji, pane předsedo. Když právě odchází, ale eh, co řekl pan Tank k tomu ehm, vlastnictví, to je důležité. Podaří se to jenom, když na jedné straně se nám podaří eh, dosáhnout větší odpovědnosti za to, co se děje na evropské úrovni eh, i odpovědnost eh, národního, eh, Evropského parlamentu i národních parlamentů, tak pokud se toto zlepší. Proto jsem se eh, pokusil to nějak formulovat, možná se to dá ještě zlepšit. V každém případě, kdo se na to ehm, podívá, mm, jak fungují parlamenty členských zemích, jak čelí těm doporučením jednotlivé státy, a jak to pak vypadá v jednotlivých členských zemích, tak to je docela zajímavý obrázek. Parlamenty v členských zemích no, do toho jsou ty, které do toho hodně investují a jsou členské státy, které dělají poměrně málo. Je důležité, aby to bylo celé transparentnější i v těch parlamentech. A tady musíme najít mechanismus. E, to jsme tam také zmínili, to je článek 13 tomu kompaktu. To je nutné profesionalizovat a musí to být cílenější, aby se podařilo, že mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem konečně bude intenzivnější e, diskuse o řešeních a přispěje to k tomu, že se konečně e, dospěje k nějaké polit, evropské politické veřejnosti, kterou bohužel nemáme. Je nutné, abychom, aby existovala důvěra, výměna kontraverzních postojů a e, snaha o nalezení společných řešení. Ehm, jistě někteří kolegové e, se vyjádřili také negativně k této cestovní mapě, to bereme na vědomí, pečlivě jsme tomu naslouchali pak je tady celá řada vyjádření, kde si myslím, že jsme se již snažili tyto základní pozice dostatečně zabudovat do toho textu. A nyní se dostáváme do fáze, kdy neustále další zlepšování textu musí dospět ke konci, protože vyjednávací kapacita narazí na svůj konec. Eh, ještě to na základě dnešních vyjádření eh, posoudíme, uvidíme, co budeme moci nabídnout, eh, ale rovnováha podobné cestovní mapy jednou přestane fungovat a pak by se to vrátilo zpátky do frakcí. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto velice užitečnou a významnou debatu. Chcete ještě něco? Ne. Budu se tedy těšit na další etapu a doufám, že budeme hlasovat tak, jak bylo plánováno a že takto významně přispějeme k našemu postupu týkající se